Přejdeme ke zprávě posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků a slovo dávám panu zpravodaji Vitemovi na čtyři minuty, prosím. Vážený pan, eh, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové, často hovoříme o problémech, ale jednou z příčin bývá většinou sama politika. V zemědělství je mnoho příležitostí a zemědělci si přejí tyto příležitosti využít a my jim proto musíme poskytnout prostor. O to jde v mé zprávě. Eh, děkuji kolegům z výboru pro zemědělství, kteří přispěli k vylepšení mé zprávy. Klimatické změny, snižování biodiverzity a snižování plodné půdy, to jsou důležité aspekty. Také posílené využívání antibiotik. Svět se mění, výzvy se jí mění a potom potřebujeme také nová řešení. A zemědělství je schopno těmto výzvám čelit právě pomocí inovací. Pomocí inovací budeme schopni nasytit list a také zlepšit naše zemědělské metody a prospět také přírodě. Na zemědělství často po, eh, pohlíží jako na něco zastaralého a to vůbec není pravda. Pracujeme s GPS, s navigačními systémy. Jsme schopni přeměnit například chlebskou mrvu v cenou energii a tak dále. Můj úkol je podpořit zemědělce tak, aby eh, jak si již neměli tu pozvěst, která není správná a také důležitá ochrana zvířat, což je ale možné pouze v případě, když zemědělcům nabídneme inovativní technologie. A to je hlavní poselství mé zprávy. Potřebujeme sport, pro podnikatelského ducha a inovace. A vlastně ve své zprávě hlavně uvádím, že potenciál tohoto sektoru se nevyužívá plně navzdory, země, navzdory promiňte, legislativě, která existuje. Musíme poskytnout zemědělcům větší manévrovací prostor, neměli bychom je vždy očerňovat a takoví lidé existují, kteří zemědělce očernují a škodí tím celému zemědělství. Měli bychom si ujasnit, jak chceme a jak můžeme dosáhnout našich cílů. Potřebujeme posílit důvěru v zemědělcí a posílit důvěru zemědělců v to, aby používali nové technologie. Zemědělci nejsou nějakou položkou na nějakém seznamu, kterou třeba je si odháknou. Zemědělci jsou důležitým příspěvkem pro zachování našeho ekosystému, jsou důležití pro ochranu zvířat a také pro nás, pro výrobu potravin a rostlin. Zemědělství má skutečně uh, možnost přispět například do oběhového hospodářství, kde můžeme využívat síly přírody a tak eh, zrealizovat i digitální ekonomiku. A například zde je třeba spotřebitele lépe informovat o zemědělských praktikách, ale můžeme také zachycovat například CO2 v půdě. A proto apeluji na komisi a na ministry zemědělství. Uvědomme si, že zemědělství budoucnosti tady již je, již přišlo, ale my často váháme, nejenom my jako politika, ale také sektor samotný. Ve zprávě ukazují veškeré možnosti, které existují pro tuto oblast a proto na vás apeluji, věnujme tomuto sektoru pozornost, využijme znalosti a vědomosti zemědělců tak, aby mohli skutečně plně využít veškerého svého potenciálu. Děkuji předsedkyně, děkuji. Mám tady sedm přání eh, o vystoupení v Catch a Můžeme dát prostor všem. Začíná paní Petr. Děkuji. Provádění společné dětské politiky eh, se bude odvíjet také na inovacích. Technologické inovace jsou nezbytné, ale smíme zapomínat na inovace v systému financování a zprávy zemědělství. A to všechno musí eh, zajistit zásobování eh, potravinami. Děkuji paní zpravodajce za to, za, za to, že přejal mé pozměňovací návrhy týkající se malých a středně velkých farem, které jsou klíčové pro udržitelnost venkovských oblastí a uchování uh, tradic. Na rozdíl od průmyslové produkce na jiných kontinentech, evropští zemědělci se zaměřují na zemědělce a uznává se je hodnota jejich výrobků na globálních trzích. Myslím, že bychom tento vztah mezi zemědělcem a spotřebitelem dále podporovat. Děkuji. Inovace v zemědělství eh, eh, existují, ale třeba, aby se dostatečně investovalo, aby se investovalo do rozvoje, eh, aby se podpořili zemědělci v tom, když hledají vhodná inovativní řešení. A v tom tady, také, to je také přesné zemědělství, ale toto vše by mělo jít ku prospěchu zemědělců. Tady by skutečně by se měly podpořit finanční kapacity zejména malých a nejmenších farem, jako jsou ty farmy, které jsou zejména ve velmi odlehlých oblastech, kde zemědělství je eh, vlastně činnost, bez které se místní ekonomika vůbec neobejde. Je třeba také, aby zemědělství mohlo čelit výzvám, které plynou z klimatických změn. Potřebujeme vybavit zemědělství vhodnými možnými řešeními, inovativními technologiemi a nějakou novou dimenzí, která doplní tradiční praktiky. Je tedy třeba vždy, abychom zejména se zaměřili na zemědělce, který je hlavním aktorem, hlavním aktorem změn a vhodných inovativních řešení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Modernizace zemědělství v Evropě asi jediná možná reakce na eh, americký eh, model zemědělství, který se někteří snaží prosadit i v Evropě prostřednictvím dohody TTIP. To může být ale výhodné pouze pro ty velké podniky, ale eh, mohlo by to být katastrofou pro příští generace a pro životní prostředí. A byla by to také katastrofa pro miliony zemědělců v Evropě, kteří eh, se tvrdě pracovali na to, aby se adaptovali na nové podmínky. My bychom měli podpořit jejich eh, dědictví a neměli bychom přijímat TTIP. Evropský model se odvíjí od malých jednotek a tím se velmi liší od toho, co eh, dělají velké nadnárodní firmy v Americe nebo v Evropské unii. A e, kdybychom e, zrušili ten náš současný ruský systém, tak by to byla velká škoda. Thank you. Děkuji. Inovace zůstávají klíčovou prioritou v dnešním zemědělství v důsledku změn klimatu, rostoucí poptávce po potravinách, eh, růstu populace a změn životního prostředí. Musíme opravdu podpořit zemědělství, abychom zvýšili eh, udržitelnost a konkurenceschopnost tohoto odvětví. Zemědělci budou muset vyrábět více eh, s méně stroji v budoucnu. Přesto zemědělské technologie v EU byly doposud poněkud skromné. Je to velká výzva pro eh, komisaře, aby podpořili eh, přenos eh, znalostí z výzkumu do zemědělství. Je třeba využívat inovativních technologií. K tomu je zapotřebí zlepšit inovace. Milí kolegové, většina země zemědělců eh, mají eh, malé příjmy a pokud je to v pořádku, eh, zemědělci v roce 2050 se budou od těch současných značně odlišovat. Děkuji. A dále pan Sebastia. Buenas noches. Muchas gracias, señora presidenta. Hablamos de algo tan importante... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hovoříme o velice důležitém tématu, a totiž o inovacích, což je důležitý aspekt, ale není to jediný aspekt, který přispěje k tomu, aby tento sektor překonal krizi. Jedním z těchto aspektů je i politika Evropské unie. Inovace, ano, v sobě mohou mít mnoho perspektiv do budoucna, ale já chci říci, že udržitelnost a inovace není nic, co bychom měli spochybňovat. Musíme se zasazovat prosazovat za zemědělství, které za sebou zanechá agrochemii, které vyjde bez ní. Měli bychom produkovat biologicky a učinit vše pro to, co, co uchová biodiverzitu. Musíme se rozhodnout pro udržitele zemědělství a e, výzkum by měl jít tímto směrem. Je třeba, abychom dokázali stále živit světové obyvatelstvo, což by bylo revoluční, pokud bychom docházeli využít veškeré možnosti, které nám nabízí příroda. Děkuji. E, Promiň, děkuji paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, že inovativní technologie by se měly používat v zemědělství že je jejich využití eh, důležité a potřebujeme eh, získat včasné informace od komise, abychom eh, mohli ovlivňovat veřejné mínění. Je třeba vytvářet lepší propojení mezi oblastí výzkumu a mezi praxí. Evropském parlamentu jsme eh, vedli diskuzi o změnách, ale eh, zemědělci nemají k dispozici vždy všechny informace. Je třeba věnovat více pozornosti eh, využívání inovací a šíření informací v zemědělství. Děkuji pane předsedající Efektivní a inovativní zemědělství je nezbytné, pokud chceme dostát výzvě trvalé udržitelnosti. Moderní podniky vyrábí nejenom zboží, ale multifunkční produkty, které buď sami vyrábí, zpracovávají, prodávají cestovní ruch a také management, který se opírá o technologie IKT, senzorové technologie. Vše toto vede k tomu, že je mnohem lépe možné využívat přesné zemědělství, lépe kontrolovat produkci a navyšovat výnosy. Jsem zastáncem moderních technologií, neboť věřím, že mohou skutečně přispět k tomu, že se zemědělství stane opět atraktivní, a to i pro mladé zemědělce. Proto musí komise ze všech sil podpořit inovace v zemědělství. Děkuji. Tím jsme ukončili proces Catch the Eye a nyní dávám slovo zpět komisi, pane komisaře Hougene, máte slovo. Děkuji. Děkuji zpravodaji za návrh této zprávy a za podporu hospodářského rozvoje v rámci budoucího řízení. Co se týče celé řady návrhů, tak eh, rozhodně podporuji inovace v zemědělství. Eh, jsou to výzvy tohoto eh, sektorů a ty jsou e, opravdu důležité. Všechny inovace jsou součástí, umožňují e, vyvíjet nové produkty, využívat nové výrobní metody a reagovat na výzvy jako změna klimatu a další společenské e, změny, také na zajištění konkurenceschopnosti potřebujeme zemědělskou a Eh, produkci, která je udržitelná. Eh, pan zpravodaj předložil celou řadu návrhů a také se dotkl eh, nutnosti, aby komise přijala celou řadu akcí. Je to tedy systém na základě IKT, využívání antimikrobik a lepší řízení. Komise musí eh, přistoupit eh, k aktivitám, ale přitom respektovat subsidiaritu. Eh, komise není nutně nejlepším místem, aby řešila všechny tyto otázky. Některé jsou národního a regionálního charakteru já také souhlasím s tím, že inovace je velice důležitá pro další pokrok je třeba, aby se inovace projevovaly tedy v politickém mixu dále. Eh, Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace a podpora zemědělství a lesnictví, výzkumu a inovací bude velkou výzvou, bude zahrnovat bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství, lesnictví eh, a další odvětví ekonomiky. Také je třeba reagovat na e, společenské změny. E, vidíte, že již e, řešíme celou řadu témat, která jsou uvedeny v této zprávě. Horizont 2020 má největší rozpočet na výzkum. 3,7 milionů eur eh, je vyčleněno a to také spolu eh, spravuje generální ředitelství pro inovace a výzkum. 1,2 eh, milionů eur na rok 2014 až 2017 71 témat představuje 70 milionů euro na financování na 112 projektů. 22 bylo započato a poslední tři roky horizontu 2020 zahrnují programy do eh, eh, září 2017. Byly to aktivity v rámci programového eh, období a očekáváme 350 programů v 24 členských státech. Jistě je tu fragmentovaná implementace programu, ale já věřím, že je to díky subsidiaritě Chce, jsou to my věříme, že eh, tento politický mix je vhodný. Měli bychom využít všech eh, nástrojů. Minulý týden jsem se zúčastil neformálního setkání eh, ministrů zemědělství a navštívili jsme také eh, výstavu v Eidhovenu. Eh, tato výstava byla věnována eh, inovacím v oblasti potravin. A myslím, že to na nás všechny velice zapůsobilo. O mnoha věcech jste hovořili. Je to rozvoj technologií a investování do inovací tak jak eh, eh, to bylo obsaženo ve zprávě pana Uitemy. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové.